ladies and gentlemen. Dámy a pánové, kolegové, už je um, 3 eh, hodiny 15 minut, takže už je o 15 minut později. Začněme tedy. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 23, současný stav probíhajících trojstranných jednání. You are well aware In the... Eh, jak eh, vám je známo, v měsících před eh, letními prázdninami jsme úspěšně dosáhli kompromisní dohody s radou ohledně celé řady důležitých bodů, například v oblasti všeobecné dohody o clech a preferencích a tak dále a proto jsme e, mohli rozhodnout o všech otevřených věcech s radou se dvěma výjimkami. A pak ještě ta zmražená iniciativa, která e, e, je někde u ledu rady. Dále pak Omnibus, Omnibus 2, Já začínám být poněkud nervózní, protože eh, rada je velmi liknavá v tomto ohledu a my se blížíme už k závěru tohoto legislativního období aniž by se nám bylo podařilo přizpůsobit legislativní eh, aky eh, eh, nové Lisabonské smlouvě o prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci, což je po mém soudu nepřijatelné a proto na nadcházejícím zasedání koordinátorů navrhnu velmi tvrdou pozici vůči radě. Buď rada zareaguje na naši eh, pozici k omnibusu, tak aby nám to umožnilo zahájit jednání, anebo podle mého názoru bychom měli přijmout odvetná opatření vůči radě, protože nemohu akceptovat eh, toto jednání ze strany rady. Dále pak je zde eh, makrofinanční pomoc pro řadu zemí, a sice Gruzii, Moldávii, pokud se nepletu. A opět je na radě, aby předložila rozumný návrh o opět komitologických řešeních. Nemůžeme zůstat odkázání a závislí na eh, vetu rady. Je to zcela nepřijatelné. Pokud mi to dovolíte, sdělím radě, že začínáme být nervózní a že pokud eh, rada nebude signalizovat další postup vpřed eh, v těchto materiálech, v těchto věcech, tak budeme nuceni zaujmout tvrdý postoj vůči radě eh, s jedinou zbraní, kterou k dispozici máme, a sice, že jim budeme vyhrožovat že nebudeme spolupracovat eh, v jiných eh, oblastech, eh, na kterých mají velký zájem, jako například dohody s střední nebo centrální Amerikou a tak dále. Nyní bych ale chtěl dát slovo zpravodaji, alespoň jednomu z nich, který je přítomen. Je to pan Bernd Lange, který je eh, zpravodajem eh, pro eh, Safeguard Regulation. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. My zítra zahájíme trialog o obou materiálech, a sice Safeguard z ochrana doložka s Centrální Amerikou a Kolumbií a Peru. V našem usnesení parlamentu jsme formulovali celou řadu požadavků. To je společná zvláštní bezpečnostní síť v rámci Evropské unie, dále také silnější povinnost monitoringu ze strany Evropského parlamentu, který by se měl přiměřenou měrou podílet na této činnosti a rada doposud pracovala velice neflexibilně. Ani neakceptuje to, co bylo v těchto safeguard regulations. Nepo... Eh, já samozřejmě neočekávám, že se hned zítra dohodneme, ale eh, s... bude to ještě nějakou dobu trvat. Určitě souhlasím s vámi, nedosáhneme dohody zítra, ale alespoň bychom měli vytvořit eh, příznivé klima pro pozdější dohodu. Rada mě kontaktovala kvůli nějakým procedurálním námitkám a samozřejmě je na nás, bude na nás zítra eh, přijmout kalendář a postupy Pravidla během prvního trialogu nedochází ke skutečnému jednání, pouze si vyměníme názor, komentujeme pozici toho druhého a domluvíme se na e, příštích krocích. To je obvyklý postup prvního setkání v rámci trialogu. Zítra e, tomu asi nebude jinak. Takže děkuji Bernd Langemu a e, máte ještě připomínky k tomuto tématu? Dá se, že nikoliv. Pokud jde o eh, úpravu o přístupu na trh, Hlasovalo se o tom ve Štrasburku, uzavřeli jsme první čtení, to bylo politické řešení, s nímž souhlasím. A proto očekáváme eh, další krok ze strany rady. a pak se zapojíme do trialogu s radou. Bod číslo 24 pořadu. Aktivity monitorovací skupiny. Samozřejmě, že eh, nelze eh, řešit všechny oblasti jako stálý zpravodaj pro stálou eh, monitorovací skupinu pro Spojené státy americké bych vás chtěl informovat, že tato monitorovací skupina byla velmi aktivní. Uspořádali jsme setkání s, na, mno, na mnoze evropskými zainteresovanými stranami. byly byla pokryta všechna odvětví evropského hospodářství, abychom si vyslechli jejich eh, názory na možné zahájení jednání s USA o ambiciozní obchodní dohodě. Byla to velmi živá diskuse a s jednou výjimkou, to byl jeden eh, účastník, jeden subjekt, který neměl e, tak klidný pohled na situaci a na vyhlídky jednání z USA. Ostatní byli poměrně e, entuziastičtí, pokud jde o představu, že se podaří z USA e, sjednat dohodu ve Štrásburku. My jsme se opět setkali s eh, velvyslankyní Miriam Shapiro, která má na starosti vztahy s Evropou a středním východem. Doprovázeli William Canard, velvyslanec USA v Evropské unii. Byla to velmi neformální a plodná výměna eh, názorů. Oni eh, již znali eh, můj návrh zprávy na toto téma, takže se k tomu vyjádřili. A to setkání bylo eh, spíše zaměřeno na to, aby, abychom my vyslechli je, nikoli naopak. Pokud jde o Japonsko, nevidím zde Metina Kazacha, ale eh, jeho sekretářka nebo sekretářka mi poskytla informaci o tom, že došlo k setkání s podnikatelskými organizacemi, evropskými podnikatelskými organizacemi. Já jsem byl přítomen, protože jsem také stínovým zpravodajem pro Japonsko, proto jsem tam byl přítomen. Nemohl, nemohl jsem ovšem se trvat až do konce. Um, but it was a very fruitful exchange. Byla to velmi zajímavá eh, plodná výměna názorů, různých názorů. Někdo obhajoval to, abychom nezahájili jednání dříve, než budeme mít jistotu, že Japonsko eh, je tomu plně odhodláno Druzí tvrdili, že bychom eh, měli přistoupit na jednání bez jakéhokoliv tlaku na Japonce v předpolí zahájení jednání, ale Metin eh, vám o tom bude moci říci eh, více. A dovolte mi nyní ještě říci, že v těchto dvou zmiňovaných případech se monitorovací skupiny osvědčily a myslím, že byl dobrý nápad ustavit tato decentralizovaná tělesa nebo orgány v rámci našeho výboru. Ovšem, chci zdůraznit, že eh, všechna jednání jsou otevřená všem členům výboru, nejsou to tajná jednání. Každý člen našeho výboru je vítán na jakékoliv zasedání monitorovacích skupin. Máte k tomu připomínku, poznámku? Nikoli. Další bod je bod pořadu číslo 25, dohoda mezi EU a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti, bezpečnosti dodavatelského řetězce. Jedná se o první výměnu názoru, o tomto materiálu, který je předmětem eh, souhlasu. Naším zpravodajem je Petr Šťastný, ostatně také eh, stálý zpravodaj pro vztahy s Kanadou a eh, tím tomu hned uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Oceňuji eh, vaše poznámky o monitorovací skupině, co by stáli zpravodaj pro Kanadu. Měli jsme možnost setkat se tento týden, ale odsunuli jsme to na eh, týden příští, eh, protože probíhají intenzivní jednání a proto jsme již stanovili místo a čas setkání a já pak budu schopen vám eh, eh, poreferovat o té schůzce na příště. Pokud jde o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce a řízení rizika, tak to je v podstatě pouze jakýsi dodatek a rozšíření dohody, která byla původně sjednána mezi EU a Kanadou v roce 1999 1998. A poté Kanada si přála rozšířit tuto dohodu celní spolupráci a v roce 2005 požádali oficiálně o rozšíření dohody a pak, myslím, v roce 2009 rada udělila komisi mandát této věci a v roce 2011 pak Eh, byla jednání eh, zahájena. Takže v podstatě mi tato eh, situace připadá poněkud podivná, protože máme pouze první čtení a zhruba za šest dnů už by měla rada dosáhnout koncenzu a počátkem října, ještě dříve než tady ukončíme Eh, koncem, eh, začátkem října by to mělo být schváleno. To je určitý typ politického postupu, kde má eh, konečné slovo parlament. Takže nemusíme se ukvapovat a spěchat, protože v konečném důsledku bude na nás to schválit či nikoli, nebo vyslovit souhlas či nikoli. Ta nová dohoda o celní spolupráci a vzájemné pomoci by eh, eh, měla prohloubit právě oblast eh, bezpečnosti dodavatelského řetězce a řízení rizik. Jedná se o dvě země, které již spolupracují v této věci od roku 1998. Moje dveře jsou vždy otevřeny a Zatím jsem nezaznamenal žádné stížnosti, ale jakmile se objeví jakékoliv komentáře nebo podněty, tak eh, rád na ně zareaguji. Předseda, děkuji za vaši eh, prezentaci. Eh, návrh dohody je v vašich materiálech a je to první výměna názorů. Později zpravodaj předloží návrh zprávy. Podle mých poznámek je termín 24. září, termín pro mm, překlad a návrh e, zprávy bude debatován 10. a 11. října na zasedání našeho výboru. A nyní můžeme zahájit diskusi. Jako první se hlásí Silvana Kochmerin. Máte slovo. Děkuji. Děkuji. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za úvodní slovo a za jeho hodnocení rozhodnutí rady. Já s ním plně souhlasím v tom, že co se týče obsahu, nepředpokládá se nic kontroverzního je to doplněním existujících systémů, mechanismů, tedy eh, toho největšího existujícího, té existující dohody. Ale souhlasím s tím, že musíme být stále na pozoru a dbát na to, aby naše úloha byla respektována a abychom skutečně hráli tu úlohu, kterou eh, máme v naší pravomoci. S tím souhlasí další a jde o to, aby všichni ostatní hráči na evropské scéně si toho byli vědomi též. A děkuji zpravodaj za jeho práci. Děkuji. Nejsou žádné další požad, eh, požadavky či přihlášení se ke slovu. A, a nyní si tedy vyslechneme reakci komise. Bertin Mr. Lilian Berten. Um, eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem z generálního ředitelství pro daně a celní unii, kde mám na starosti koordinaci se Spojenými státy a Kanadou. Děkuji panu předsedovi za slovo a děkuji panu šťastnému zpravodaji za to, že nás uvedl do této problematiky. Chci chtěl bych doplnit několik věcí k tomuto návrhu dohody. Jak již bylo řečeno panem zpravodajem, ta dohoda o bezpečnosti dodavatelských řetězců, tedy její návrh, to je něco, co má za cíl rozšířit spolupráci mezi EU a Kanadou. Je to rozšíření původní smlouvy, která je z roku 1998, takže posledních 15 za posledních 15 let došlo k mnohému ob, objevily se určité obavy o dohled nad dodavatelskými řetězci a e, to u celních orgánů. orgánů. E, objevila se nové, objevily se nové nástroje, počítačové nástroje, které napomáhají celním orgánům lépe se zaměřit na příslušná rizika, aniž by tím nějak naru, nenaru, narušili obchod. A to je přístup, který který chce Evropská eh, komise. Je to řízení rizika na, mnoho úrovních, te, na mnoha úrovních. Tento přístup sdílí i kanadská strana, máme o tom jasné doklady. A příprava návrhu smlouvy, na kterou, eh, o které dnes hovoříme, eh, jejím cílem je umožnit celním orgánům z EU a ze Spojených států i Kanady prohloubit spolupráci v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce a dohledu nad ním, což právě umožňují ty nové nástroje, a což je také nezbytné s ohledem na nové hrozby v této oblasti. Jaký je rozsah spolupráce, která je zmíněna v článku 2 a potom detailněji v článku 4 tohoto návrhu smlouvu spadá sem vytváření minimálních standardů pro techniky řízení rizik, spadá sem nastavení vzájemného uznávání těchto postupů řízení rizik, uznávání standardů v oblasti rizik, uznávání bezpečnostních kontrol a spadají sem také eh, programy partnerství v obchodě. Eh, jde, spadá sem také výměna informací, samozřejmě ovšem s tím, že je zde ochrana osobních údajů. Cílem je také nastavit kontaktní místa a da, daň, eh, datová rozhraní a spolupráci na více člených, více straných fórech s tím, že jedno z těchto fór je v Bruselu sídlící Světová celní organizace. V rámci této spolupráce chci zdůraznit, jednu formu spolupráce, která, o které očekáváme, že se stane hlavní prioritou a hlavním bodem té spolupráce, a to je uznávání programů obchodního partnerství. To je evropský program eh, eh, evropský program eh, ochrany ekonomických subjektů, těch registrovaných a jeho obdobný program kanadský, který se jmenuje PIP eh, tyto, toto vzájemné uznávání bude podobné, jako je smlouva, kterou máme s Japonskem z loňského roku a ze začátku letošního roku se spojenými státy. Legislativa, která se týká povolených ekonomických subjektů je, cel, existuje asi pět let a je úspěšná. Máme asi 10 tisíc eh, evropských eh, obchodních společností, podniků, které se, jsou certifikovány v tomto rámci těch uznávaných ekonomických operátorů, protože plní všechny body, všechny povinnosti plynoucí z celních pravidel a nebo protože plní požadavky na bezpečnost, zvýšené požadavky na bezpečnost. To je ten druhý certifikát, kterém, který mohou v Evropě je získat a ten bude předmětem toho vzájemného uznání s našimi obchodními partnery takže my doufáme, že v této oblasti vzájemné, uzna, vzájemném uznávání se posuneme o velký kus dopředu a diskuse by se měla zaměřit právě na tyto konkrétní střednědobé projekty, jakmile bude smlouva podepsána. Chci poděkovat za pozornost a chci říci, že komise je vám k dispozici, pokud budou nějaké další otázky. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat kolegyni Kochmarin, která se mm, která zmiňovala mm, to, že se naše práce doplňuje s, tí, s tou rámcovou eh, všestranou smlouvou obchodní s Kanadou a oceňuje také eh, příspěvek komise a těším se na to, že budeme tuto aktivitu či tuto činnost finalizovat. Děkuji. Dalším krokem bude zvážení návrhu eh, zprávy na jednání v říjnu. Bod 26. To je také postup se souhlasem, protože se týká mezinárodní smlouvy. A tato mezinárodní smlouva se týká novelizace příloh k protokolu 1 a 2 euro středozemní smlouvy, která, vytva, která zakládá združení mezi evropskými společenstvími, společenstvími a členskými státy na jedné straně a s Izraelem na druhé straně. Nemá to nic do činění s tím, o čem jsme hovořili dnes dopoledne. Je to velmi technická záležitost, proto jsem rozhodl, že budeme postupovat zjednodušeným způsobem a proto jsem také připravil návrh doporučení, eh, který by byl základem našeho souhlasu s touto technickou, velmi technickou smlouvou. Tudíž vzhledem k tomu, že, jak říkám, je tato smlouva technické povahy, tak bych poprosil komisi, aby zahájila diskusi, pokud nějaká vůbec bude, aby uvedla tu rozpravu, kdo eh, zastupuje komisi v této věci. Paní Karma Marino. Děkuji, pane předsedo a pane zpravodaj, zároveň byste správně řekl, že se jedná o velmi technickou záležitost, která vyšla z toho, že během vyjednávání smlouvy, která vstoupila v platnost v, jednu, v lednu 2010, tam došlo k technické chybě a ten dokument, který máte schválit, má za cíl pouze tuto technickou chybu opravit. Takže by to nemělo trvat déle, než neměli bychom tomu věnovat více času, než už se stalo. Někdo se chce k tomu vyjádřit? Je někdo přihlášen? Děkuji. Přihlášen, ano? Děkuji. Já si myslím, že bychom neměli podpořit tuto, tech, o tuto opravu, ale měli bychom využít tuto příležitost, abychom eh, vyslali ten správný Mm, to je správné poselství Izraeli. Eh, my jsme proti souhlasu, ano, je to technické, ale proč se tomu přizpůsobit? My jsme byli proti té smlouvě z roku 2010, která se týká obchodních vztahů se s Izraelem. Ta situace se tam horší, není lepší. Za poslední týdne, týden máme eh, zprávy, které vypracovalo ministerstvo zahraničních věcí eh, u velkého, velké Británie. Všichni vědí, že se tam situace zhoršuje, dochází k dalším demolicím a tak dále, takže jsme, neměli bychom náš souhlas udělit. Já si myslím, jak, že všichni znají mé, mé, mé stanovisko, co se týče uh, obchodních vztahů s Izraelem, ale nevím, zda to zakládá důvod, abychom Eh, odmítli ten souhlas, protože tím nez, nic nezměníme. Tudíž já si myslím, že nebudeme bránit přijetí tohoto dokumentu 19. září v říjnu ve výboru a v listopadu na plenárce. vz, nyní vzhledem k tomu, že máme mít společnou rozpravu ve dvou bodech a ta se týká sociální odpovědnosti podniků. Měli bychom hovořit o obou těchto dokumentech najednou. Jeden je stanoviskem pro výbor pro zaměstnanost, který je tím odpovědným výborem a my poskytujeme stanovisko jemu a druhý je opět stanovisko pro uh, eh, dru- jiný výbor a tím je v tomto případě výbor pro právní záležitosti. Tato zpráva se týká sdělení komise obdovení strategie 2011 až 14 pro oblasti sociální odpovědnosti podniku. Oba výbory, zaměstnanost i právní věci, eh, připravili zprávu z vlastní iniciativy a my k tomu připravujeme stanovisko. A je to stejné stanovisko pro obě ty zprávy z vlastní iniciativy. Takže třeba, že jsou to eh, dvě věci, mají stejný obsah. Eh, Arlem Desir není zde, protože vypadá to, že bude mít nové postavení v francouzské politice, bude generálním sekretářem socialistů ve Francii, takže je ho omluvíme a bude to Bert Lange na, za zpravodaje pana Harlema Desira. Prosím. Vorsitzender, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ještě jednou omluvit kolegu Harlema Dezira. Opravdu se stal novým předsedou sociálně demokratické socialistické strany Francie a proto tedy v současné době je velice intenzivně zaměstnán. Chtěl bych poděkovat jeho jménem Pane předsedo, vy jste už řekl, že obě zprávy, které jsou tady sformulovány, se vztahují na sdělení komise o obnovení strategie sociální zodpovědnosti podniků. Toto sdělení je opravdu pozoruhodné, protože koncept CSR se zde nepatrně pozměnil. Všichni víme, že CSR zhruba před deseti lety se dostal do agendy Evropské unie a měli jsme tři sdělení komise a celou řadu aktivit, také Harlem Desir v roce 2010 představil zprávu a sformuloval zprávu v mezinárodním obchodu o CSR. CSR se velice silně koncentruje na dobrovolnou účast podniků, což vedlo také k tomu, že některé podniky přijali mezinárodní standardy a Máme tady celou řadu mezinárodních standardů, které se vztahují k CSR, jako například pokyny OECD nebo ILO, Mezinárodní organizace práce, Globe Impact, Compact, iniciativa Všechno to jsou jednotlivé stavební kameny, které jsou pro CSR podnik. Jeden z těchto podniků tedy uchopil e, tyto stavební kameny a zrealizoval to. Opravdu je to velice pádní e, a není to žádný závazek. Proto musíme vědět, že komise ve svém sdělení požaduje silnější závaznost. Poměr mezi dobrovolností a regulacemi prostřednictvím legislativy se má změnit. A já si myslím, že to je důležité a nutné, aby také mezinárodním měřítku se podniky přihlásily k závazkům mezinárodních standardů. Například otázka zdá ISO 26 tisíc není to řídko. podle něhož by se měly řídit mezinárodní podniky a mělo by být pro ně závazné. Jako první krok v mnoha oblastech máme tu situaci, že podniky v Evropské unii jsou poslušny zákonů dokonce udělají někdy i něco navíc, zatímco v některých jiných zemích této země eh, se podle těchto regulí nepostupuje. Já si myslím, že to nemůžeme pominout, požadovat od těchto eh, podniků, aby minimálně dodržovali ISO 26 tisíc. Já si myslím, že přístup komise v těch obchodních zprávách které se týkají podniků kotovaných na burze a SROček vyžadují tuto povinnost, tento závazek. Nechceme vyvažovat, požadovat jenom ekonomické ukazatele, ale také dodržování těch sociálních norem. Proto tedy je to takový určitý šroub, který může přispět k tomu, aby podniky eh, dodržovaly CSR a integrovaly to do své činnosti. V našich bilaterálních obchodních smlouvách a v mnoha dalších oblastech jsme zavedli tuto povinnost CSR. A já bych si představoval, že bychom měli pokročit ještě dále v této závaznosti, aby činnost CSR byla skutečně dodržována evropskými podniky i ve všech dalších zemích této země koule. Máme tady různé modely, například Švýcarsko v těch podnicích, které jsou činné v Kolumbii, uzavřela doho- uzavřelo dohodu, v, čemž, v níž se tedy ty podniky zavazují dodržovat CSR v Kolumbii, což je opravdu velice potěšitelné a šarmantní. Proto tedy bychom měli přemýšlet o tom, jak bychom ustanovení CSR v našich bilaterálních obchodních dohodách mohli ještě nadále posílit a docílit určitého zlepšení. Třetí CSR znamená, třetí bod CSR znamená, že veškerá výroba se bude řídit podle produktu. Když si vezmeme dneska eh, používání iPhoneu, a peníze, které za to platí americký výrobce, tak si myslím, že je na místě se zeptat, za jakých podmínek je eh, v, tém, to, v tom řetězci iPhone vyráběn. Bohužel se ukazuje, že v mnoha oblastech hospodářského řetězce sociální standardy neodpovídají tomu, co my vlastně očekáváme jakožto minimální standardy. A proto bych si dokázal představit, že v případě CSR půjdeme určitým směrem značky produktů a celý, celý tento řetězec budeme dále rozvíjet také v mezinárodním kontextu. Tedy přístup komise vytvořit nový poměr mezi dobrovolností a závazky považujeme za správný, abychom mohli zajistit, že CSR bude lépe dodržováno a já si myslím, že je to krok, který v globalizovaném světě musíme podniknout. Děkuji. Děkuji za tu vynikající prezentaci a zahajuji diskusi. Franciska Keller. Děkuji a děkuji za to, že zde představil své názory, které sdílím. Nemůžeme se pohybovat jenom v oblasti dobrovolnosti, musíme mít závazné věci a musí podléhat sankcím. A komise zdaleka nejde dost daleko, Ta motivace nejsou dostatečné, aby přinutili eh, společnosti, aby se drželi toho, co slíbili. V minulosti jsme viděli, že ty dobrovolné programy, byly skutečně jenom takovou potěmkinovou vesnicí, eh, například to uskupení eh, dopravních, eh, pardon, automobilových společností, BMW, Daimler se účastnili, říkali spoustu věcí, ale ochrana lidských práv chybí, ochrana životního prostředí chybí a tak dále. Je zde hm, byla zveřejněna nová nedávná studie, která tež zmiňuje tento problém německé automobilky, které nebrání vykořišťování dětí, porušování lidských práv zásadním způsobem, přispívají k poškozování životního prostředí a ty dobrovolné programy vůbec nepomohly. Potřebujeme závazné závazné <clears throat> na ustanovení a možnost postihu. Proto bych se chtěla zeptat komise, zda je komise připravená podpořit ten krok dál, to znamená nad rámec dobrovolných, dobrovolných eh, programů a pokud ne, táži se, jakým způsobem jiným chcete chránit lidská práva, když ne těmi závaznými předpisy protože vidíme, že ty dobrovolné pokyny, dobrovolné závazky ne, k ničemu nevedou. Čili jakým způsobem chcete chránit lidská práva a bránit poškozování životního prostředí. Děkuji Paul Murphy za GUE. Děkuji. Děkuji Bentovi za jeho úvod. Já si myslím, že již máme za sebou 20 letou zkušenost s touto odpovědností podniků, eh, která vznikla právě kvůli poškozování životního prostředí a poškozování lidských práv ze strany velkých korporací. A mm, souhlasím s tím, že pokud budeme v té oblasti dobrovolnosti, tak to nikam nepovede. Je potřeba mít závazná pravidla, aby to mělo skutečně nějaký eh, dopad ty eh, společnosti, které nejvíce hovoří o této sociální eh, odpovědnosti, tak jsou to zároveň ty společnosti, které nejvíce porušují, porušují ochranu životního prostředí, eh, lid, lidských práv. Je tady zpráva společnosti Shell o jejich sociální odpovědnosti. Víme, že sociální odpovědnost byla eh, tento, tato jejich příručka, tento program vznikl v době, kdy byli obviněni z nežádoucích praktik v Nigerii a ty jejich nežádoucí praktiky pokračují. Dalším příkladem je Coca-Cola, Coca-Cola, která má také velkou eh, a hlasitou politiku sociální odpovědnosti, eh, zároveň ničí zdroje pitné vody a poškozuje tím Eh, obyvatelstvo v Indii a britské eh, British Petroleum BP takové jsou jedna za společnost jako druhá. Ty, oni vlastně používají tu sociální odpovědnost jako určitou podnikatelskou taktiku, aby lépe vypadali a zlepšili si svůj image. Je tady citát Mortona Friedmana, která, který říká, že uh, Sociální odpovědnost podniků je vytvářet zisk. Já se nedomnívám, že to tak má být, ale v realitě to tak skutečně je. A pokud nebudou závazné ty, při, eh, ty, mm, ty předpisy, tak vždy bude ten eh, zisk tím primárním, tou primárním cílem. A takže souhlasím s tím, že komise by měla učinit tato pravidla závazná a, a že bychom neměli jenom všechno, tyto, tyto firmy by neměly všechno jaksi natírat na růžovo, aby to dobře vypa, vypadalo, je, eh, měli bychom využ, využít eh, tohoto, těchto programů k, eh, k vybudování důvěry, jak říká komise, ale to dělají vlastně ty eh, firmy sami, protože si tím chtějí zlepšit svůj image a chtějí, chtějí aby získali důvěru, důvěru obyvatelstva. Pan Zalevský za EPP, děkuji. Já zde hovořím za paní Handlíkovou, která se bohužel nemůže účastnit této diskuse a ona eh, mi připravila body písemně, které eh, vám zde za ní přečtu. Kolegové, pane předsedo, pojem eh, CSR prošel za posledních deset let transforma- transformací společnosti, berou toto jako součást řízení podniků a zdá se jasné, že v budoucnosti se takové podniky mohou eh, setkat s překážkami, které bude obtížné překonat. Podniky vidí eh, výhodu v tom, že eh, berou ohled na udržitelnost a vidí v tom nové obchodní příležitosti a inovaci. Toto je klíčové z našeho pohledu zahraničního obchodu, protože zahraniční obchod nemůže probíhat ve váku bez ohledu na sociální kontext. Je to klíčové, aby mezinárodní obchod měl dobrý dopad na udržitelnost, zaměstnanost a sociální podmínky. A měli bychom se tedy sdělení komise plně věnovat. Toto sdělení, jehož cílem je vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj, odpovědné chování pod, po, podniků, je pragmatický dokument. Já se však domnívám, že se tento pragmatický dokument dá zlepšit, aby politika sociální odpovědnosti byla skutečně moderním, inovativním nástrojem, který je schopen řešit současné výzvy současného světa. Zůstává zde celá řada věcí, na které bychom se měli v našem stanovisku zaměřit jak zlepšit podnikovou etiku v oblasti mezinárodního obchodu, jak motivovat společnosti, aby přijali etické kodexy, které by odpovídaly zásadám eh, CSR a jak omezit byrokracii a posílit důvěru občanů. Pokud, co se týče stanoviska pro eh, výbor Ampli, Ample, tady zdůrazňuji, že z naš, pohledu našeho výboru je nezbytné zavést při, příslušnou regulaci, která zajistí, aby mezinárodní obchod byl prováděn odpovědným způsobem. Paní Hanzlíková se domnívá, že nová strategie v oblasti sociální odpovědnosti by měla vést ke změně v tomto pojmu. Nejde o to, zda se podnik má či nemá chovat sociálně odpovědně, ale jde o to, jak to činit v praxi. Je tedy na nás, a paní Haslíková se domnívá, že je nezbytná diskuse a spolupráce, které, díky které najdeme odpovědi na položené otázky. Děkuji panu Zelskému a Ori Weber za socialisty. Voulais euh, vous présenter euh, les, les... Děkuji. Chtěl bych také omluvit Arlema Desira, toho tyto otázky velice zajímají, ale právě teď přebírá předsednictví socialistické strany ve Francii a stane se generálním tajemníkem, jak jsme právě slyšeli. A těší mě to z mnoha důvodů. On byl dlouhou dobu evropským poslancem po dobu tří legislativních období, vyzná se v tom velice dobře a byl také aktivním členem tohoto výboru. Zná tedy evropskou problematiku, je schopen podívat se dál než na, přes vlastní okraj vlastního talíře a také se zabývá regulacemi mezinárodního obchodu, které jsou potřebné. A já si myslím, že je to velice dobrá kombinace považuji za velice dobré, že nyní přebírá tuto vysokou funkci mezi francouzskými socialisty. Bude to určitě dobré pro Francii. A nyní k našemu tématu. Toto téma je opravdu velice důležité a je to srdeční záležitost Harlema Desira. Já teď nechci zacházet do detailů jeho zprávy. On zůstává i nadále evropským poslancem a nebude mít samozřejmě tolik času jako v minulosti, ale zůstává také členem tohoto výboru a to samozřejmě znamená, že bude i nadále sledovat naše práci. Problém je samozřejmě v tom, jak dalece závazná jsou tato ustanovení v mezinárodním obchodě. Je tomu tak, že zde existuje jenom jediná závazná instituce, což je VTO. Vnímáme také samozřejmě příslušný rozhodčí a smírčí mechanismus. Existují rozsudky, tyto rozsudky jsou používány. Jsou samozřejmě i vyhlašovány velké sankce, ale pro všechno ostatní, například eh, pro budoucí ekologickou světovou agenturu nebo OSN agenturu, tam se vyjadřují vlastně jenom přání, která se týkají etiky nebo politiky, ale závazný charakter tato doporučení nemají. Potřebujeme celosvětový právní řád, Jestliže to realisticky vyjádřím, tak si myslím, potřebujeme mít závazný charakter těchto mezinárodních norem. Hovořili jsme tady o ILO, přesto můžeme říci, že tady máme osm zásadních pravidel, Například, že nesmí e, existovat žádná dětská práce. Děti nemají pracovat v továrnách, mají sedět ve školách. A je tady právo organizovat se. To není žádný bolševismus, to je jednoduchá zásada, která platí. Jestliže by to bylo závazné, pak by to samozřejmě byl velký krok ku předu. Mohu postoupit ještě trochu dál v této otázce, o níž musíme přemýšlet. Bylo by důležité, aby velké mezinárodní podniky byly ve pohnány k právní zodpovědnosti. Mají filiálky také v rozvojových zemích. Předsedové představenstva a jednatelé by měli nést zodpovědnost za své jednání. V současné době tomu tak není. Oni nejsou pohnáni k zodpovědnosti a proto mohou i nadále zavírat oči nad tím, co se děje. Jestliže tedy by tady existoval právní rámec, jak je pohnat k zodpovědnosti a oběti porušení životního prostředí o, o, bránit, byl by to určitý kdyby existoval určitý typ soudního dvora, tak by to bylo velice dobré. My v současné době přece víme, jak to vypadá. 40 tisíc podniků máme v Evropě, v 2500 z toho vydávají jenom odhady, které se týkají sociální zodpovědnosti nebo dodržování ekologických pravidel. Eh, samozřejmě bylo by to potřebné a nedá se to jednoduše zrealizovat. Poukázal jste na eh, roli Harlema Desira v tomto výboru a máte opravdu pravdu. A nyní bych eh, chtěl poblahopřát jednomu eh, členovi tohoto výboru za to, že byl eh, vybrán vůdcem tak důležité strany jako socialistická, mimochodem vládnoucí strana v tak důležité zemi, jakou je Francie a jsem eh, rád, eh, mm, že slyším, že bude nadále členem tohoto výboru a zajímalo by mě, zdali nějaký jiný výbor se může pochválit tím, že má mezi svými členy generálního tajemníka tak důležité strany v tak významné zemi. Nyní si vyslechněme komisi pana Tomase Dosa. Kde jste? Máte slovo. Děkuji a dobré odpoledne přeji. Několik stručných poznámek k koncepci podnikové sociální odpovědnosti. Eh, podniková sociální odpovědnost je odpovědnost podniků za jejich dopad na společnost a, a tyto dopady jak víme, jsou zpravidla pozitivní, ale někdy můžou být i negativní a je eh, klíčové eh, rozpoznat obě strany této rovnice a pracovat na obou stranách této rovnice. A politika Evropské komise eh, to právě navrhuje a sice eh, vyváženým způsobem spolupracovat s podniky, aby maximalizovali jejich pozitivní efekt a případně zabránit a zmírnit eh, případným nepříznivým dopadům. Definice je důležitá také proto, že všechny podniky mají dopady obvykle pozitivní a někdy negativní, ale všechny podniky mají dopad na společnost a proto všechny společnosti a podniky mají sociální odpovědnost. To a myslím, to také naznačili členové výboru, nás přivádí k mm, nesmyslné diskusi o tom, zdali je sociální odpovědnost dobrovolná či povinná otázkou spíše je, jak by eh, měly podniky naplňovat tuto sociální odpovědnost. A odpověď Evropské komise je ve dvou eh, částech. Za prvé eh, dodržovat právo v souladu s právem a za druhé integrovat určité prvky do politiky a strategie a činit tak ve spolupráci se zainteresovanými stranami. A tady komise identifikuje pět oblastí sociální, ekologické, etické, spotřebitelské a lidskoprávní záležitosti a mm, podle toho e, komise odkazuje podniky na e, soubor mezinárodně uznaných e, vodítek a pravidel, o nich se také hovořilo, pokud jde o určité, určitý návod jednání. Politika komise o Eh, sociální odpovědnosti podniku je průlomová, protože uznává roli komplementární legislativy, což eh, Mm, v minulosti neexistovalo. A navíc je průlomová také v tom, že e, konstatuje e, zjevnou věc, e, realitu, to znamená, existuje legislativa národní i evropská, která skutečně formuje kontext, v němž by podniky měly naplňovat svou sociální odpovědnost. To neznamená, že by komise měla tajný plán eh, sepsat eh, řadu nových zásad o eh, sociální odpovědnosti podniku a navrhnout, aby se staly součástí evropského práva jeden důležitý závazek na, v legislativní oblasti komise je předložit požadavky o mm, nezveřejňování nefinančních eh, informací ze strany eh, podniků. Tento návrh je stále ještě v přípravě. Eh, to je samozřejmě nikoli totéž jako požadovat po podnicích některé aktivity sociální odpovědnosti, jak je tomu například ve Francii není, nedochází tady eh, k vnucování určitého modelu chování eh, podnikům. A nakonec několik komentářů eh, k nedobrovolným systémům a zejména k otázce lidských práv. Určitě nejsme tak, takový pesimisté jako někteří, kteří se zde odpoledne vyjádřili ohledně využití právně nezávazných iniciativ, nepovinných iniciativ. Evropská komise eh, samotná eh, nyní vyvíjí nezávazná vodítka pro dodržování lidských práv, zejména eh, pro telekomunikace, ICT, ropné společnosti a eh, také náborové eh, společnosti, a to na základě mm, principu OSN o podnikání a lidských právech. Stejná klíčová, klíčové principy jsou důležité, protože obsahují očekávání, co by měli podnikat podniky činit, aby eh, nespůsobili nebo neporušovali lidská práva, ale eh, to základní v těch vodítkách je to, co by měly státy eh, činit. Byť EU není stát, Evropská komise se zavázala předložit zprávu o tom, jak my nebo v čem vidíme priority EU pokud jde o další implementaci těchto principů v kontextu politiky EU. Děkuji říká předseda. Uzavírám tím eh, diskusi, respektive dávám ještě slovo na závěr našemu zpravodaji, panu Bentu Langemu. Děkuji, pane předsedo. Eh, vyjádření komise eh, vnímám jako poněkud neuspokojivé, protože na straně jedné byl zde narýsován krok novým směrem, ale jakmile jde o konkrétní opatření, aby sociální odpovědnost podniku eh, dostala skutečné zakotvení nebo ukotvení, pak se odkazuje na guidelines, vodítka nebo jiná softwarová opatření. Já si myslím, že musíme být eh, důslednější, protože Není tomu tak, že by evropské podniky, když se podíváme například na obchodní eh, odvětví nebo investiční činnost v jiných zemích, tak není tomu tak, že by evropské podniky automaticky dodržovaly lokální místní pravidla a zákony. A pokud je dodržují, tak eh, tyto neodpovídají evropským standardům. Eh, takže abychom posílili váhu Evropské unie v celosvětovém měřítku, tak bychom měli klást na naše podniky jiné nároky. A proto jsem přesvědčen, že my tady ve výboru pro obchod, kromě prestiži Evrop- prestiži eh, sociální odpovědnosti podniku bychom měli také prosazovat eh, skutečné provádění této sociální odpovědnosti ve smlouvách, eh, dohodách a obchodních praktikách těchto společností. A jsem přesvědčen, že Alem Desir to také sepíše, sformuluje a my to budeme moci pak ve výboru projednat. Děkuji. Děkuji vám. Dalším bodem v této věci podle předběžného časového plánu se koná 6. listopadu. Bude to diskuse o návrhu stanoviska, který bude pak předložen zpravodajem. Body 29 a 30 se týkají mezinárodních dohod a prováděcí legislativy v rámci EU. Jde o modifikaci koncesí u zpracovaného drůbežího masa mezi EU, Brazílií a Tajskem. Tady jde tedy o provádění této změně koncesí uvnitř Evropské unie. podstatě v červnu letošního roku Evropská unie podepsala dohody jak s Tajskem, tak s Brazílií o změně koncesí u zpracovaného drůbežího masa. Důvodem této úpravy či změny je snaha o dovozy zpracovaného drůbežího masa do Evropské unie z důvodu instrumentalizace nedostatečné přesnosti ve stávajících eh, dohodách a proto musíme uzavřít eh, dveře nebo musíme se uzavřít eh, těmto dovozům, které by negativně ovlivnili a evropské eh, výrobce drubežího masa. A proto musíme s tímto skoncovat a vyvážit zájmy našich obchodních partnerů. A proto se Unie rozhodla udělit těmto zemím určité tarifní kvóty. Podle mě je ten argument či argumentace jasná. Snaží se o nápravu eh, eh, jasných chyb v té dohodě, pokud jde o dovozy eh, tohoto druhu masa, masných výrobků. Moje doporučení proto zní, abychom tu dohodu odsouhlasili a také, abychom vyjádřili souhlas s prováděcí legislativou uvnitř EU. Nicméně přesto zahajuji diskusy se členy výboru. Pokud se někdo hlásí o slovo. Zdá se, že nikoliv. Takže si vyslechněme komisi. Děkuji vám, pane předsedo nemám co dodat nad rámec toho, co jste uvedl vy. Byl to velmi eh, dobrý a výstižný souhrn situace. Tolik za komisi. Drobné nedostatky můžou způsobit velké potíže. Takže zdá se, že eh, vůči eh, mému doporučení nemáte námitky. Dalším krokem v rámci tohoto procesu eh, bude eh, termín pro pozněvací návrhy, pokud nějaké eh, vzejdou k mému návrhu zprávy a doporučení, a sice do 20. září a hlasování proběhne na nadcházejícím zasedání výboru v říjnu. A nyní bod 31 už se blížíme k závěru této velmi dlouhé schůze. Bod 31. Je e, zbývající materiál, vlastně třetí část materiálu o balíku k veřejným zakázkám. Dnes dopoledne jsme probírali e, první dvě části. Jean-Luca Susta je zpravodajem, tak jak tomu už bylo u těch předchozích částí balíčku. Jedná se opět o stanovisko pro IMCO, pro výbor pro vnitřní trh, který je příslušný v této věci. Takže my jsme výbor, který eh, poskytuje stanovisko, ale vyslechněme napřed našeho zpravodaje, Jean-Luca. Děkuji, eh, pane předsedo. Sledem k složitosti tématu. jsme se rozhodli si vyšetřit více času, abychom prověřili tento tuto zprávu komise. Některé věci nás v tom ale zaskočily. A proto chci ještě jednou zopakovat, jak je tato evropská směrnice užitečná. Neměli bychom to vůbec spochybňovat v tomto důležitém sektoru, protože eh, platné, platná ustanovení v oblasti koncesí byly formulovány téměř výlučně na základě jurisdikce v evropských zemích. A právní zásah Evropské unie eh, je proto vítán. Měli bychom pak jasný právní rámec, což by bylo dobře i pro mezinárodní ekonomické subjekty. Je důležité práci pana Žuvena bedlivě sledovat, protože má zajímavé návrhy k zjednodušení postupu a také k vylepšení eh, textu komise. Jsou to skutečně výrazné změny a je nutno se pokusit pozměvacími návrhy eh, vyřešit ty nejpalčivější problémy. Ano, k zjednodušení, ano, říkáme k autonomii, k restrukturalizaci těchto úřadů, také zeštihlení postupu, eh, zadávání zakázek, ale jak už bylo řečeno, oblast koncesí musí být také transparentní, aby eh, bylo možno eh, kontrolovat, aby všechno probíhalo zákon zákonitě. Samozřejmě jedná se tady také dodržování sociálních práv, pracovních práv a tak dále a také pravidla eh, pro zadávání zakázek musí být stanovena, musí být stanovena kritéria výběru a také technické normy. To už jsme vypracovali, pokud jde o směrnice, o eh, veřejné zadávání zakázek. Já chci poukázat na článek 39 této směrnice Víte, že se používá celá řada kritérií místa podávání nebo udělování těchto zakázek. Také se musí zohlednit životní cyklus a vedlejší náklady a Měli bychom mít závazná ustanovení pro nabídky ze třetích zemí, abychom mohli zaručit vzájemnost mezi trhem EU a trhem třetích zemí. Tady musíme také rozlišovat mezi průmyslovými státy e, zemí, které se zmáhají a mezi zeměmi rozvojového charakteru. A kromě toho e, ještě e, tady hovořím o směrnicích 5 eh, milionů. To je tedy něco, co by měl být eh, vlastně práh 2,5 milionu bychom měli používat, pokud jde o zadávání zakázek. Pokusím se hovořit trošku pomaleji, právě mi bylo signalizováno, abych zpomalil, to je dobrý nápad také tedy. Koncese tady se týká o koncepce, o stanoviska, o směrnice při zadávání zakázek a o tom jsme hovořili už dnes dopoledne. Já jsem navrhoval práh 5 milionů snížit na 2,5 milionu, pokud jde o koncese na služby. Takže to odpovídá také před, představám, které tady zmínil pan Duživan. A měli bychom tedy mít eh, odhadované základy jakožto vyměřovací základ. Nová směrnice platí také pro budoucí koncese, nebo by měla platit. To znamená, že smlouvy, které běží, by měly zůstat zachovány. A tady máme ještě celou řadu postupů, když se otevře trh pro takovéto postupy nebo přidělování zakázek. Jestliže chceme stávající smlouvy pozměnit, potřebujeme zcela jasná kritéria. Máme před sebou ještě hodně práce, ale máme také ještě týden čas na vypracování pozměňovacích návrhů, abychom mohli přizpůsobit eh, tento návrh eh, legislativě a záměrům parlamentu. Děkuji za představení návrhu stanoviska najdete tento návrh ve svých písemných podkladech a dávám prostor na diskusi. Vidím, že se nikdo nechce eh, vyjádřit eh, k této zprávě a dám slovo zástupkyně komise, jejíž polské jméno nejsem eh, schopen vyslovit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za toto stanovisko, jeho představení panem zpravodajem a um, jde o jasná pravidla pro udělování koncesí. Komise chce říci, že cílem je na jedné straně transparentnost a rovné zacházení, nediskriminace eh, eh, podnikatelských subjektů a dohled veřejných orgány, tak aby smlouvy, které byly uděleny, jsou plně eh, v souladu s právem a nejsou spochybněny. Opíráme se o judikáty, které již byly v této věci vyneseny a rámec, je to rámcové pravidlo pro definice a udělování těchto koncesí. Dvě věci, které řekl zpravodaj, vzhledem k tomu, že dnes neexistují pravidla a je třeba se zamýšlet nad tím, jaká pravidla by měla být. Ten návrh komise je jasný v tom smyslu, že jak sociální, tak zelená kritéria mohou být brána v potaz při udělování koncesí a zároveň, a to byla poslední věc, kterou říkal pan zpravodaj, tato směrnice se bude stahovat pouze na budoucí udělené koncese, čili ne, neovlivní to, co je již platné a co existuje. Komise je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem na vyjasnění eh, textu a zůstává vám k dispozici. Děkuji. Thank you. Any final... Děkuji. Reakce pana zpravodaje? Jean-Luca, nemáte k tomu něco? K tomu, co řekla komise. Není tomu tak. Tudíž další následné kroky. 7. listopadu budeme hlasovat ve výboru. Lhůta pro pozměňovací návrhy 28.9. do konce tohoto měsíce. A tím končíme. Nemáme nic do různého, alespoň já nemám vy také nic nemáte a sejdeme se opět 10. a 11. října 10. října ve 3 hodiny odpoledne. Přesně prosím, dochvilnost prosím. Budeme skutečně, začínáme příliš pozdě a je potřeba, abychom začínali včas. Buďte tedy prosím dochvilní. Děkuji.